Dear colleagues, I think we, we start because uh, it's already 15 minutes basically. Už v zásadě máme 15 minut spoždění, takže my si můžeme zahájit schůzi. Dovolte, aby všechny uvítala. A jak víte, i toto schůze bude webstreamována, jako tomu bylo včera. A než přejdeme k eh, workshopu a diskuse o transparentnosti, dovolte, abych vás eh, informovala o tom, co rozhodli včera koordinátoři. Je moji povinností, abych vás informovala o našich diskusích a o tom, co jsme eh, schválili pro další schválení výborem. Pokud je o rozdělení stanovisek, pak rozhodli jsme, rozhodli jsme se, že AVKO by měl vypracovat stanovisko k ke zprávě, na které pracuje eh, Libe. Je to zpráva z vlastní iniciativy a je to demokracie, právní stát i základní práva. Žádali jsme výbor, eh, abychom mohli toto udělat na základě článku 54, což by nám umožnilo naše, eh, vyučit naši, využít našich výlučných kompetencí v této oblasti, abychom mohli tím pádem přispět ke zprávě, kterou zpracovává Liber. Toto stanovisko E, bude mít EPP. Dále jsme diskutovali, zda by mě se měl také AFKO vyjádřit ve stanovisko k, e, k rozpočtu za rok 2014, k absolutoriu k rozpočtu 2014. Pracuje se také, e, hovoříme tedy o stanovisko, takové, o takovémto stanovisko je v souvislosti s absolutoriem Rady a, um, se, ale my se o tom rozhodneme na příští schůze. Dále jsme hovořili o nových zprávách, které by vypracovávalo AFKO v nadcházejících měsících. Bude to zpráva o elektronické demokracii v Evropské unii, potenciál a výzvy. Tady socialisté a demokraté se hlásí, ale také tedy vyjádřili svůj zájem o zpracování této zprávy, čili budeme muset o tom rozhodnout příště, až se sejdeme. Dále jsme se dohodli požádat eh, o svolení, abychom mohli vypracovat také zprávu o posilování eh, společné, politiky společné obrany a bezpečnosti, politické dopady, právní rámec a možnosti, které nám poskytuje Lisabonská smlouva se zvláštním zaměřením na permanentní strukturovanou spolupráci. Zatím ještě to nemá eh, konečnou verzi. Je pravděpodobné, že AFET si vyžádá z naší strany spolupráci. A zpravodaj bude ze skupiny EPP. Dále budeme žádat o povolení, abychom vypracovali zprávu o implementaci. Jak víte, prozatím je to mimo kvóty zpráv. Bude se jednat o implementaci eh, listiny základních práv Evropské unie v rámci Evropského institucionálního rámce. Bude to svěřeno GUE, tato zpráva. Dále jsme se rovněž dohodli, a že až bude nová příležitost, vyžádáme si svolení pro návrh zprávy z vlastní iniciativy o ústavních modelech pro realizaci evropské legislativy. Také jsme se rozhodli, že uspořádáme studii o úloze referendum, eh, referenda v rámci zprávy v Evropské unii a bude k tomu workshop. Možná, že pak zvážíme možnost také zprávy z vlastní iniciativy, ale začneme tou studií a workshopem. Dále jsme hovořili o misích a slyšeních na první pololetí příští roku v rámci Evropské unie jsme se dohodli, že to budou dvě eh, mise. Eh, do Aten z roku 2015 se to posouvá a také do Španělska. A samozřejmě, že to bude muset být teprve potvrzeno na vyšších úrovních eh, struktury Evropského parlamentu. Dále pravděpodobně v druhé polo, jak jsme zjistili v diskusi. Eh, pravděpodobně to bude i Maďarsko, Slovensko a Polsko, eh, které by připadaly v úvahu v druhém povolení. Také jsme hovořili o slyšeních. Dohodli jsme se, že by mělo být slyšení o elektronické demokracii v Evropské unii. Dále slyšení o Evropské umluvě o eh, lidských právách, už se o tom tady hovořilo. Jde o to, abychom se podívali na eventuální důsledky, pokud nebude tento proces finalizován, což zatím nebyl, a jak řešit tuto výzvu v budoucnosti. Dále jsme se dohodli, že bude slyšení o úloze EU v OSN a dalších mezinárodních organizacích. Dále jsme měli diskusy také ohledně výboru, petičního výboru, protože od nich jsme dostali informaci o tom, že jeden italský občan by si přál aby ho parlament ujistil, eh, on je, eh, že i lidé jako on mají právo se účastnit eh, evropských voleb. On totiž je v misi v armádě. A čili chceme to řešit v rámci novelizace nebo reformy evropského volebního zákona. Také jsme včera potvrdili, že e, bude společné slyšení AFET a, a, a a AFKO o společné bezpečnostní a obrané politice v souvislosti s Lisabonskou smlouvou a bude to 13. října. Myslíme tím tedy Lisabonskou e, smlouvu a co dále. My jsme se dohodli, že AFKO poskytne dva experty. Jeden je profesor Kutrako z City Univerzity v Londýně a druhý je profesor Stefanos Silvestri, který je by eh, předtím vedl Institut eh, mezinárodních záležitostí v Itálii. Tolik o rozhodnutích eh, Eh, koordinátorů. Pokud nejsou námitky, chápu to z vaší strany, z va- eh, výboru, jakožto schválení nebo souhlasu z toho, co rozhodli koordinátoři. Jak jste slyšeli, místo předseda eh, Timmermans musel jet do Itálie v kontextu krize migrantů a tudíž nemůže se sem dnes dostavit. Ale budeme diskutovat ty záležitosti, které jsme chtěli probírat i s ním. A budeme budeme mít schůzku s pozvanými experty. To vše se odehrává v kontextu takzvané zprávy GIGL, Esther Gigold, Gigold, Sven Gigold, ten je totiž zpravodajem zpráv, ke zprávě z vlastní iniciativy, která se týká transparentnosti, integrity a odpovědnosti orgánů Evropské unie. Sven o tom bude hovořit a pochopila jsem, že má v úmyslu a eh, pomoci nám eh, dopracovat se koherentnějšího přístupu těmto záležitostem v rámci institucí Evropské unie. Jeho práce se setkává s podporou, chceme ji více zviditelnit. Dohodli jsme se rovněž, že uspořádáme nebo poslechneme si výsledky studií, eh, které mm, si vyžádalo DG, ehm, které má na starosti občany a politické záležitosti. První jsou institucionální a konstitucionální aspekty eh, zástup, zastupování zvláštních zájmů a dále je to také zkoumání deklarací finančních zájmů v rámci národních legislativ. Tyto studie jste obdrželi a oba hlavní autoři těchto studií, což je pan David Cohen a Roland Blomeyer, byli sem dnes pozváni, aby spolu s námi eh, mohli eh, zde pobít a uvést diskusi. Dále je tady Janos Berto, který je vynikajícím odborníkem na tyto záležitosti a ten eh, je vedoucím oddělení integrity bezúhonosti veřejného sektoru v OECD. Čili eh, já teď nevím, zda i vám, pane Gigoldě, bych měl eh, říkat, že měla vás nazývat expertem, vy jste hlavně politikem, ale začneme asi nikoliv od Svena, ale první bude hovořit pan Janoš Bertok za OECD protože tam se děje mnoho věcí právě v souvislosti s transparentností a bezúhoností, integritou. Proto bychom byli rádi, kdybyste nám, nás informoval o této práci OECD. Děkuji. Děkuji, je mi velkým potěšením být mezi vámi a moci eh, se podělit o některé poznatky eh, z perspektivy eh, národních vlád OECD se stává z velké většiny členských států EU, ale také, když máme členy NAFTA, Severní Ameriky, Chile, z pacifického prostoru, Japonska, Koreji a nebo také Austrálie a Nového Zélandu. Takže bych rád vám ukázal tuto perspektivu. A nejprve zdůraznil to, co je hlavním věcí v zemích eh, OECD. Když se ehm, podíváme na posledních pět šest let, tak ehm, jsme měli deficit, nedostatek důvěry, tedy dnešní kontext. Dnešní kontext ehm, znamená, že přicházíme o důvěru. Když srovnáte eh, situaci v době před vypuknutím finanční krize, tak to bylo takové nejvyšší důvěra, ale pak došlo k eh, velkém poklesu. To znamená dvě třetiny zemí OECD, eh, tady je to průměrný 5% a to je pokles. Pokles důvěry ve veřejné instituce. A podíváme-li se na to, jaké jsou hlavní vztahy a jak je to vše propojeno vzájemně, tak je tady jeden významný faktor a to je transparentnost. Transparentnost a um, um, nekorupční chování, e, to je něco, čemu říkáme faktory, které jsou statisticky významné, které mají vzájemnou korelaci. Vidíte, že tady používáme statistiky Světového ekonomického fóra. Tato data, data všechna ukazují, jak Eh, je důležitá eh, důvěra pro rozhodovací procesy, jak to vše vzájemně je propojeno. Když se podíváme konkrétně na roli ehm, lobování, lobbyingu, toto je zpráva eh, z OECD, tak vidíme, že jak ehm, zákonodárci, tak lobbysti jsou přesvědčeni o tom, že transparentnost je Ehm, hybnou silou pro ehm, reformy. To znamená, hlavním ehm, úsilím je transparentnost, na druhé straně eh, říkáme, eh, že toto může také eh, zavřít dveře, když neexistuje, takže jde o to, jak navýšit transparentnost. Když se podíváme opět na národní úroveň, na národní vlády, tak bych řekl, toto je skvělé úsilí, které vynaložili státy, protože v oblasti mm, no, OECD polovina, tedy osm zemí, eh, prošlo takovou legislativou, eh, která se eh, týká lobování, zvýšení transparentnosti, bezúhonnosti a to v posledním půl desetiletí. Když to tak jen srovnáme v posledním půl století. E, toto bylo stejné číslo. Takže e, nám to ukazuje e, významné úsilí a také skutečnost, že vlády stále více považují regulaci a legislativu spojenou s regulací ve Velké Británii a také v Irsku za něco významného. Takže tady vidíte nejrůznější data, ovšem když se podíváme na monitorování těchto doporučení OECD, zaznamenali jsme toto. Toto je, jde o implementaci. Implementace ta začíná povědomím o věci. Tady vidíte eh, rating různých opatření eh, ze strany legislativců, ale také lobbystů. A vidíte, že to není obecná, ale spíše detailní opatření, eh, která jsou um, účinná. Tak například briefing um, z obou stran uh, nebo uh, workshop pro takové zákonodáce, to je spíše znamená takové uh, propojování um, lobbystů, networking lobbystů, ale když se podíváte um, na uh, možnost přístupu k informacím anebo um, osobní poradenství, tak toto je pak daleko víc um, důležitější uh, než uh, jiná data. Podíváme-li se na to, jaký je dopad stávajících nástrojů, použitých opatření a můžeme začít etickým kodexem. A sice, jak se dívají lobbysti na etický kodex. A myslím si, že toto je skutečně reprezentativní studie. Více jak 100 různých lobistických eh, asociací, združení, které byly dotazovány a většina z nich pochází z Evropy. A eh, ukazuje nám to, že oni na národní eh, považují etický kodex za něco, co není skutečně účinné co, za něco, co neposkytuje um, skutečné stimuly. Ehm, když se podíváme z hlediska ehm, dodržování pravidel, podíváme se na, že většina velká většina na to nenahlíží jako na, na, na účinnou věc na sankce. To znamená, eh, na sankce eh, se nedívají jako na něco, co skutečně funguje. Co jsou, jaké jsou tady obavy eh, ta zpráva monitorovací ukázala dvě věci, které jsou důležité. Jedna věc se vztahuje něčemu, čemu říkáme otáčecí dveře a ukazuje nám to, že na národní úrovni v oblasti exekutivy stále více zemí se pouští do eh, konkrétních opatření eh, eh, při stanování období a to znamená, že se soustředí na exekutivu, to znamená na tu nejvyšší úroveň a jenom polovina členských států OECD má tato opatření pro své zástupce na nejvyšší úrovni exekutivy. Když se podíváme na oblast legislativy, tak ehm, Tady situace je daleko ehm, je rozdílná, ehm, odlišná, protože pro zákonodárce toto je něco, co se často eh, objevuje. To znamená eh, opatření, která se vztahují k těmto otáčím dveřím. Toto se objevuje zřídka. Eh, proč je to důležité? Eh, možná jenom, abychom se podívali na takovou perspektivu, která je srovnatelná. Ve kongresu Spojených států před 40 lety to bylo jenom 4%, 4% eh, kongresmenů, kteří se stali lobbysti, kteří tedy odešli z kongresu a stali se lobbysti. Před třemi lety, v posledních, v posledních volbách, to byla polovina. Polovina senátu. Polovina senátorů se pak stala lobbysty. A proč je to tak důležité? Protože eh, byli najati hlavně proto, aby poskytli eh, přístup. Ehm, dokonce i platy jich eh, závisely na možnosti přístupu a na tom, jak tento přístup získat. Tak například, když šlo ke změně bývalého zaměstnavatele nebo strany, tak ehm, došlo k významnému poklesu někdy jen pětinásobně tedy v ehm, platu anebo v příjmu tohoto bývalého senátora. Takže a co Když se na to znovu podíváte, tak jenom velmi málo zemí ehm, má určitá opatření, používá určitá opatření, když lobbysti vstupují nebo zaujímají určité funkce ve vládě. Vidíte opět země, ale znovu vidíme, že velká většina eh, členských států OECD ehm, nepoužívá žádných opatření. Takže když se podíváme na to, jaká je praxe tak eh, na studie ukázala, že eh, tady nejsou samozřejmě žádná omezení, ale když se podíváme na to, kolik lobbystů bylo původně úředníky ve vládě, tak to nám ukazuje velké číslo. Znovu vidíme tady, že se ta praxe, že to zvýšilo. A druhý významný faktor, něco, e, čemu říkám lobbying interní, uvnitř, e, to znamená netransparentnost, protože hlavní zájmové, zástupci hlavních zájmových skupin se stávají součástí rozhodovacího procesu. Takže jsou takové expertní nebo poradenské skupiny, eh, tak to je můžeme nazvat. Tady se znovu můžeme podívat na, na to, že existuje velmi málo zemí, které mají omezení. Velká většina, jak eh, vidíte, tři čtvrtiny zemí žádná omezení nemají. Takže eh, hlavní zástupci, lobbysti ve třech čtvrtinách členských států OECD se mohou stát odborníky v takových poradenských skupinách a mají tuto osobní funkci. A opět, je, co nám říká současná zkušenost? Tito eh, lobbysti, kteří byli eh, zváni, 18% z nich vlastně sedí v takových poradenských skupinách a toto je praxe z mm, reality. Živá praxe A jenom jsme se podívali na to, proč je to problém. Ve velké většině zemí neexistují opatření, která by um, umožnila poskytnout informace, nebo v některých případech, která by poskytla um, veřejné informace třeba k pozici nebo k úkolům, funkcím k úkolům těchto odborných um, skupin. Závěrem bych pouze rád zdůraznil znovu toto eh, vymáhání, různé stimuly, podněty, to všechno jsou hlavním úkolem. Eh, to není jenom schvalování či nařízení, ale jde o to, jak poskytovat nezbytné podněty, stimuly a nástroje pro to, abychom zajistili soulad dodržování pravidel. Eh, druhá věc. Toto je nedostatek dat, nedostatek dat o dopadu celkovém, o dopadu nebo o tom, abychom viděli, co funguje a jak. E, tedy e, jaké nástroje mohou být považovány za účinné a jak vlastně fungují, jaký je jejich skutečný dopad. A třetí to jsou, to je, to jsou e, opatření e, bezúhonnosti, která e, nebudou fungovat dobře, pokud celý tento systém integrity není podpořen a který je nepodporuje který je neposiluje. Tady máme na posledních třech slajdech některé otázky, detailnější aspekty Tady eh, zdůrazňujeme eh, pohledy, názory eh, lobbystů a zákonodárců také. Tady vidíme, jaké informace považují za důležité, které by měly být poskytnuty veřejnosti a největší navýšení tady vidíme financování politických stran anebo voleb. To znamená, vlastně to je to největší, největší počet legislativců, 84%, mm, to považují za něco, co je velice důležité. Tedy lobování a a přístup a politi- financování vlastně politické. To znamená pak, eh, tady vidíte opět z pohledu lobbystů, že eh, Ehm, je tady stále větší proměnovací prostor eh, rovný. Tyto eh, vlády eh, definují, kdo sem bude spadat, je to takové rovné hrací pole a tady vidíte určitá konkrétní opatření, jako třeba práhové hodnoty, a ehm, nebo veřejně dostupné dokumenty a podobně. A poslední věc, jaké podněty, stimuly Například ve Velké eh, Británii tam používají eh, stále více eh, konkrétních opatření. Jenom takový jeden příklad, co se týče byrokracie uvolňování, vykazování věcí a registrování. Když se podíváme na lobbysty na národní úrovni, tak ti utrácejí zhruba, ti stráví zhruba 30 minut takovouto registraci. Já si myslím, že to je dost zásadní, když se na to podíváme z jejich pohledu, ovšem to je vždycky předmětem diskuse. A tady byste, můžete získat samozřejmě více informací, detailnějších informací na naší webové stránce a také jsem sebou mm, přivezl pár mm, exemplářů této mm, monitorovací zprávy. A to jsou takové nejdůležitější prvky. Děkuji. Uh, thank you. Velice vám děkuji, pane Bertoko. Já jsem převzal eh, předsedání od Danuty. Já eh, nevím jinak, proč bych tady měl vlastně být, ale teď mi dovolte, abych dal slovo panu Davidu Koenovi, který je autorem studie o institucionálních a ústavních aspektech zastupování zvláštních zájmů. Je ředitelem School of Public Policy University College London, a kde já jsem také kdysi přednášel. Než tam začal pracovat, pracoval na London Business School, také v institutu Maxe Plancka v v Kolíně nad Rýnem a získal také eh, doktorát eh, eh, na téma právě lobování biznisu v Evropské unii a bylo to s vyznamenáním na Evropské univerzitě ve Florenci v roce 2008 až 2009. Měl zase Fulbright Distinguished Fellowship na Kennedy School na Harvardské univerzitě a má, zabývá se ve svém výzkumu mapováním lobovacích strategií v Evropské unii a nedávno vydal takové knihy jako příručka o biznesu a rádě e, a lobování Evropské unie, instituce, aktéři a politika. Prosím, máte slovo na 15 minut. Děkuji za, toto, za, za tento dlouhý úvod. Skutečně 20 let jsem studoval lobování, tím mohu ten úvod schrnout. A také jsem dokončil studii těchto otáčivých dveří v Belgie, že já tomu říkám kluzné dveře, protože ono ani není tolik pohybu ven z investicí, jak vidíme ve Washingtonu ale to už je zase téma na jinou prezentaci a na, jiný, na jinou dobu. Dnešní prezentace vychází ze zprávy, kterou byste všichni měli mít. Myslím, že byla publikována Eh, tento týden právě pro výbor pro ústavní záležitosti. Je to snaha zabývat se distribucí úlohy z eh, různých skupin zvláštních zájmů a vychází ze statistické analýzy transparentnosti, tedy rejstříku transparentnosti dat, která k tomu získal parlament a z analýzy ze slyšení. A co si myslím je docela unikátní na této, je to, že tady je také studie europoslanců. My jsme tedy prováděli průzkum mezi mnoha z vás. Bylo to v době od září do dubna minulého roku a týkalo se to 750 poslanců, dostali jsme 72 eh, odpovědí a protože je ta studie má jenom má 100 stránek, tak mohu jenom stručně se o tom zmínit. Samozřejmě, že po eh, této schůzi ochotně s vámi proberu soukromně podrobnosti. Zabýváme se tady celou eh, řadou těchto eh, skupin zvláštních zájmů, jejich distribucí, hutnotou, hustotou a jak je to rozděleno v rámci celého politického procesu, pokud se týká o iniciativy a o tom, jaké jsou tady různé obměny v zastupování zvláštních zájmů, kdo lobuje, kde lobuje a pak se vyslovují doporučení opatření ve smyslu toho, jak toto řídit, což by mohlo vyplynout z těchto různých alokací. Můžeme také vyslovovat doporučení k rozmanitosti, jak by tento politický proces mohl být pozměněn a tak, a tak aby se to týkalo transparentnosti a bezúhonosti evropských institucí. A pak kdo konkrétně hovoří s europoslanci, jak často, proč, jak s nimi hovoří a vnímání legitimity a rejstříku, tedy registru transparentnosti. Je tam 20 otázek, 30 otázek a bylo analyzováno velice mnoho údajů, které se týkají nebo byly získány od různých výborů. Takže první tabulka v zásadě ukazuje Eh, akreditované osoby ve výborech eh, v letech 2012 až 2014. Když se podíváme na celková čísla, Eh, přímo v, v této eh, sněmovně, pak vidíme asi 50 všech zájmů fungují přímo v rámci Evropského parlamentu. To jsou tedy ty skupiny přímo tady. 20 jsou nevládní organizace a 18 jsou eh, společnosti veřejných záležitostí. A když se díváme na ten registr transparentnosti, pak vidíme, že vlastně v komisi to vychází skoro stejně. Uvnitř 49 26% jsou to nevládní organizace, o něco více, což je možná proto, že komise často také pomáhá financovat různé asociace a různé záležit, různé společnosti veřejných zájmů. Tam je to trochu nižší, v tomto případě jenom 12%. Čili je tady určitá podobnost, pokud je o všeobecnost zájmu. Když ne celková čísla, tak určitě procenta těch, kdo fungují v parlamentu a v rámci komise. Ale nás více zajímalo, zda se to nějak eh, liší v, v různých politikách. Proto jsme si to rozdělili na různé výbory, abychom zjistili, zda má nějakou logiku účast nebo obměna eh, tohoto zastoupení v rámci výboru a v rámci i komise. A jak vidíte jasně z tohoto grafu, se ty vnitřní skupiny, takové ty ekonomické, ty eh, nikoli překvapivě převládají Eh, v politických oblastech těch výborů, které se zabývají vnitřním trhem, in, otázkami integrace, životního prostředí, spotřebitelů, mm, průmyslu. Čili tady všechno, tady vidíme velké zastoupení právě těchto ekonomických skupin z těch se která fungují uvnitř instituce, což je pravděpodobně logické, když si zamyslíte nad tím, o co těmto skupinám jde. Oni potřebují technické vstupy, potřebují legitimizovat také svoje zájmy a svoje naopak výstupy, aby byli schopni potom realizovat politiku, která bude fungovat. Další aspekt spočívá v tom, že samozřejmě stále častěji se eh, všechno, dělá všechno první čtení, a ekonomické zájmy se splňují. Takže je jasné, že když někdo funguje v parlamentu nebo s komisí, pak potřebuje také e, e, stejnou úroveň technických odborných znalostí, aby tady byla, eh, aby tady byla vyrovnaná ehm, znalost politických oblastí. Nevládní organizace naopak, jak bychom si dovedli představit, jsou více patrné ve více politicky zaměřených výborech. E, tam je větší aspekt redistribuce. A zase logika je, že to bude samozřejmě libe, politi- kultura a zase je zajímá zase legitimita, protože zase se jedná o e, obtížná politická rozhodování a proto tyto výbory stejně jako komise chtějí, aby všichni viděli, že konzultovali nejprve širší zájmové skupiny. Čili zase je tady o to, aby bylo vidět, že v tom tom politickém procesu byly slyšeny různé rozdílné politické zájmy. Pak tyto výbory sami sebe vnímají jako takové, které jsou otevřené vůči různým zájmům. Samozřejmě, že také tyto výbory chtějí být bližší ke konkrétním eh, nevládním organizacím, konkrétním zájmům a to také eh, v této studii do jisté míry zkoumáme. Pak další věc byla zajímavá, jak vypadá sám ten politický proces a jak na něm záleží. Například, eh, když eh, se jedná o zprávu z vlastní iniciativy nebo o legislativu z vlastní iniciativy, jak se tento proces liší od jiného. A našli jsme tady pozitivní korelaci u skupiny, které fungují přímo ve sněmovně. Možná, že to vyplývá té skutečnosti, že tady hovoříme o konzultacích, hovoříme o takovém jakémsi eh, přímo pásu, pásové výrobě téměř, jak to probíhá. A i to může být spojeno s tím, že stále častěji se věci řeší v prvním čtení. Čili zase politikové chtějí, aby bylo vidět, že skutečně konzultovali příležné, skupiny ještě v tom prvním stádiu, kdy se věci nacházely ještě v komisi. A nevlastní, nevládní organizace zase se zajímají o mm, to, co se děje z vlastní iniciativy a snaží se k tomu přispívat. A z definice vlastně se jedná o političtější výbory, protože právě parlament se tady snaží nastavovat program a zase se snaží potom svoje politická stanoviska legitimizovat v oblasti veřejné politiky. Zase, aby bylo vidět, že věci byly šířeji konzultovány a šířeji diskutovány. Já tady teď nemám eh, tabulku, kterou bych vám ukázal, ale my jsme se také dívali na takové zhluky klastry politických oblastí, pokud se jedná o zastoupení jednotlivců, firm, organizací, na jaké výbory se obraceli a v kolika výborech eh, eh, hovořili, aby bylo vidět, zda ty jejich, ta jejich sdělení skutečně prošla výbory. A zase tady máme takové zhluky těchto skupin, pokud se týká zase o průmysl, životní prostředí, Eh, ekonomiku. Zase to jsou ty zhluky, které eh, se dávají dohromady. A zase nevládní organizace, ty se zhlukují hlavně kolem kultury, zahraničních záležitostí, protože zase to je pro ně velice významné. Pro ně je významné, aby eh, konzultovali tyto výbory. Co je možná trošičku překvapivé, ale co možná svědčí o tom, že jak vyzrává Evropský parlament a jeho politický proces, zkrátka Evropský Evropský eh, parlament teď více eh, začíná hrát úlohu ehm, dohledu na politiky a jedná se také o významnější technický vstup do eh, politiky ve smyslu formulace. Dochází tady k určité konvergence politických procesů v parlamentu. Když se podíváme na DG, na politické oblasti, které řeší komise, díváme se na procenta, nikoliv na konkrétní absolutní čísla, protože samozřejmě ta čísla by byla jiná v komise a v parlamentu, ale když se podíváme na poměry, tak vidíme, že to zase docela dokonale sedí, pokud jde o e, výbory versus příslušná generace generální ředitelství, pokud jde o konzultační činnost a různé skupiny, nevládní organizace a podobně. A možná je tady trochu méně nevládních organizací, které se obrací v tomto smyslu na parlament než na komisi. Možná, že eh, to jde proti intuici. Řekli byste si, že výbor právě, pardon, parlament chce být viděn jakožto hlas eh, širší společnosti, ale pokud jde o zdroje a o schopnost získávání prostředků, pak to je možná docela logické, protože jestliže organizace má omezené zdroje, pak možná své primární činnosti eh, bude směrovat hlavně na ta místa,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 provádí úvodní iniciativní diskuse. A jak už říkám, často také finanční prostředky pocházejí z komise. Možná, že později se můžeme ještě pobavit o tom, co by mohl parlament udělat, aby se toto trochu změnilo. Pak eh, je tady také hodně řečeno o slyšeních, o různých obměnách těchto slyšení, ale my jsme o tom nezískali až tolik údajů. Nezískali jsme tolik údajů, kolik jsme doufali získat, ale můžeme si zase udělat eh, analýzu, porovnávat se registraci, akreditační údaje a do jisté míry i údaje pocházející ze slyšení. Další strana projektu to už je ta strana poptávky, abychom tak řekli, jak eh, zájmové skupiny vstupují do interakce s europoslanci. To je docela unikátní studie, protože já nevím o žádné politické nebo akademické studie, která by soustavným způsobem uh, provedla průzkum v rámci celého parlamentu a pokud je o postoje k lobování a přístupu pro lobování. Čili já mohu jenom pochválit parlament za to, že zadal takovouto zprávu. Já vám ukážu jenom několik aspektů, protože nemohu všechno tady ukazovat. Průzkum možná docela Eh, nepřekvapivě říká, že všichni europoslanci jsou otevřeni vůči zájmovým skupinám. A e, jedná se o rozmanité e, takovéto e, zájmové skupiny, ať už jsou to různé asociace, odbory, firmy, nevládní organizace, dokonce náboženské skupiny. Náboženské skupiny jsou nazírány jakožto méně legitimní a více pochybné v něčem, v určitém smyslu. A můžeme se pak tomu ještě vrátit také v diskusi, ale také se jedná o úlohu členských států států při lobování Evropského parlamentu. Nevládní organizace a skupiny, které jsou uvnitř instituce, jsou ty nejpočetnější a nejaktivnější skupiny. Nejaktivnější jsou nevládní organizace. Jich je možná méně, ale za to se intenzivněji projevují v té politické oblasti, kterou upřednostňují. A jak už jsem říkal, probíhá značná činnost ze strany členských států a týká se to celého politického procesu, čili není to jenom v jednotlivých politických etapách. Teď, pokud je o politický cyklus, pak největší činnost samozřejmě eh, <clears throat> probíhá tehdy, když se probírají pozměňovací návrhy a dochází na plenární zasedání. Ale vidíme také, že odbory, nevládní organizace, eh, podnik se stále více snaží být už účastné na formulování a v jednotlivých stádiích nastavování politiky. Tím se vracím k tomu, jak vyzrává politický proces Evropského parlamentu, protože teď často se všechno odehrává hodně rychle v prvním čtení a europoslanci a zájmové skupiny spolupracují dříve v rámci procesu, než tomu bylo při předchozích volebních období to jsem shledal jedním z nejzajímavějších aspektů, že úplně na začátku legislativního projektu, když se teprve připravuje všechno a je to ještě v rukou komise, je už hodně zapojen i, i parlament. A tento graf a je mnoho podobných Eh, ukazujeme tady různé zájmové skupiny, které kontaktují různé europoslance v různých stádiích politického cyklu. A vidíme to tady pro různé eh, zájmové skupiny. Kde se nejvíce projevují, kde jsou nejviditelnější. Široce řečeno, eh, vlastně jsou zastoupeny ve všech stádiích politického procesu, protože všichni lobbysté si myslí a pokládají za nutné neustále opakovat svoje sdělení a neustále přispívat k celému politickému politickému Eh, procesu. Ale vidíme tady určité zase zhluky nebo klastry, tam, kde se ta činnost ještě intenzifikuje. Eh, záležitosti veřejného zájmu, eh, právní záležitosti. A když se nastavuje teprve program legislativního procesu v Bruselu, tam je to nejaktivnější. A to je docela logické, protože nakonec se jedná o sekundární aktéry a ti spolupracují nebo pracují s celou řadou zájmů. Jedná se o to, aby se účastnili zarámování celé eh, politické diskuse, ale jde jim také o tom, aby se nakonec eh, dospělo k, k úspěšnému dohodnutí, dohodovacímu řízení a jde jim o to, aby celý interaktivní proces probíhal hladce tyto instituce, tyto aktéři tedy jsou možné nejviditelnější právě na začátku. Asociace, biznis, nevládní organizace jsou aktivnější, pokud jde o poli- veřejnou politiku tam, kde se politika teprve formuluje. A to jsou ti nakonec, kteří budou koncovými uživateli. Mají asi největší také technické schopnosti a chápou, jaké vstupy do procesu jsou zapotřebí právě proto, že tomu technicky rozumějí, protože jim jde zase o to, aby se vnesla i legitimita do politické rozpravy. Otázka pak je, jak europoslanci Eh, mohou vlastně dobře se vyznat v těch mnohohlase eh, harmonii hlasů, různých hlasů. A jak toto všechno zpracovat ještě v kratším eh, časovém rámci, který je teď k dispozici. Dále členské státy jsou nejaktivnější, což není překvapivé, v politických stádiech procesu, ale také se stále více zapojují do celkového politického procesu. Pak další jsou preference. Tady je eh, zájem různých, vliv různých zájmů států. Eh, členské státy eh, mají své politické způsoby, jak ovlivňují věci. Jsou to státy, které mají svou politickou legitimitu v rámci celého politického procesu. A těsně následují nevládní organizace a pak společnosti, podniky a odbory. Vliv, legitimita se snaží vynaložit a třetí klastr skupin, to zase záleží na tom, jak fungují opakuji, tady vidíme trošku menší eh, legitimitu a menší možnost vynaložit vliv. Ehm, a jsou takovými ehm, sekund, eh, druzí sekundární eh, zprostředkovatele. A to je zase trošku vzdáleno od těch, kteří zastupují ehm, klienty a od legislativců, od těch, kteří jsou hlavními příjemci směrnic. Jedna věc, kterou jsme se eh, ptali v dotazníku, je, eh, co eh, chcete mít, abyste mohli mít vliv, co vám umožní větší přístup. A ptali jsme se na tom mm, takový, takový mix politických technických informací. A bylo jasné, že združení, odborné odbory, podniky, společnosti a což není překvapivé, nevládní organizace byly schopny poskytnout nejvyšší úroveň technických informací, ale všichni z nich byli rovněž schopni poskytnout vysoce hodnotné eh, politické informace, třeba velké korporace, eh, velké asociace, eh, které mohou mít vliv. A tyto byly nahlíženy jako ty nej, na ně bylo nahlíženo jako na nejúspěšnější. Byl takový mix technických, politických informací, to znamená technické informace také na evropské úrovni a pak také pochopení těch národních informací. Takže nejúspěšnější znamenalo využít všech kanálů a možnost poskytnout celý takový koš informací. To znamená, že to nebyla jenom technická zpráva, která byla předložena, položena na stůl, ale eh, byl tady celý takový široký kontext s šířejí koncipovanou eh, politikou. A co se týče mm, e, přístupu k transparentnosti a mm, e, jak už jsem řekl, mm, e, považovali za dobré, když tady bude lobbying většiny skupin, ale my, nás zajímalo to podívat se na stupeň, do jakého poslanci považují transparentnost za velmi dobrou, užitečnou, do jaké míry Eh, to může eh, vylepšit třeba etický kondex eh, nebo způsob chování těch, kteří zastupují zájmy. Takže naše první otázka. Zlepšuje to chování zájmových skupin. Asi 60% se dohodlo zcela na tom, že ano, ale pořád je to 40%, kteří buď byli nerozhodnuti, anebo si nebyli odpovědí jistí. A naše testovací otázka byla, jestli to snižuje mm, jestli snižuje, eh, může snížit eh, vliv, když tady neexistuje vhodné chování. A tady bylo asi 50-50, tady to bylo jasnější ten poměr, eh, ti, kteří jen 50% souhlasili. Eh, takže je to takové, jsou takové smíšené výsledky, co se týče toho rejstříku transparentnosti, do jaké míry může zlepšit chování aktivity. A myslím si, že určité eh, míry eh, to ovlivňuje, je to mm, souvisí s tím, co jsme říkali předtím, určité ehm, sankce, sankce z tohoto rejstříku transparentnosti. Když, mm, já si myslím, že budeme všichni souhlasit s tím, že to, a to je otázka třetí, mm, když se toto navýšilo, eh, transparentnost 78% řeklo ano, že to znamená, že to je větší, transparentnější a musím eh, říct, eh, že určitě v Bruselu můžeme pak říct, jak transparentně je celý proces, ale jsou tady pak otázky, jako například mění to na chování. Ti, kteří se nechovají správně, jestli, je, jestli tady tady mít dopad etický kondex. V těchto, jestli tady skutečně je dostatečně dostatečná síla uplatnit sankce tak, aby se změnilo toto nesprávné chování v lepší. A čtvrtá otázka ta se týkala veřejných zájmových skupin a myslím si, že zase 66 nebo 67% řeklo ano, toto je e, správné. Takže pozitiva jsou v tom, že jsme si více vědomi toho, že je tady vyšší povědomí, jako já mobilizovanost v Bruselu, můj kolega Alek to udělal velkou analýzu v rámci rejstříku transparentnosti, co se tady děje, kdo tady je zastoupen. Ono je e, těžké jaký, jaký dopad můžeme mít na tom nesprávné chování. Takže v tomto studii je toho ještě daleko více o přístupu poslanců, globi, globi, globování a podobně, ale bylo mi přiděleno 15 minut. Takže pár z našich doporučení, jenom několik z nich, měli jsme jich mnoho. První, myslím, je, Evropský parlament by měl zvážit neposílení aktivit veřejného eh, zájmu, eh, zvláště ve výborech, které jsou méně aktivnější. Evropská komise může eh, eh, na pomoci eh, podpořit konzultace a myslím, že to by mohlo být něco, co by mohlo vést širší účasti k větší diverzitě a možná by to napomohlo eh, takové té oblasti ekonomické a technické a eh, znamenalo by to, že bychom měli, že měl parlament silnější hlasy v celém tomto procesu. Druhá věc. Dále by měl být posílen eh, výzkumné služby Evropského parlamentu a jsem si vědom toho, že už došlo k rozšíření jednotlivých výzkumných jednotek, ale myslím si, že by měla být poskytnuta větší podpora přímo sekretariátům a zpravodajům a stínovým spravodajům. A to by určitě pomohlo snížit závislost závislost eh, zdrojů eh, eh, na určitých skupinách ehm, a mohlo by to podpořit zpravodaje a poslance, takže by mohli získat daleko větší informace, které by jim napomohly velmi rychle. To znamená možnost udělat takovou analýzu původních dat ehm, a používání sekundárního Eh, materiálu, který je vyplněn z různých konzultací. Myslím si, že to by vám posílilo pozici eh, v celém eh, procesu a určitě by to legitimizovalo i politiku, eh, dokumenty, které procházejí prvním čtení. Evropský parlament by mohl eh, dát podnět těm, kteří eh, jsou výkonní ve správě, a to ve všech evropských institucích, a mohl by, tak aby bylo možné komunikovat primárně se s speciálními zájmovými skupinami, které jsou registrovány, které jsou v rejstříku transparentnosti, a myslím si, že to by mohlo eh, vést eh, k větším eh, výhodám a mohlo by to zvýšit transparentnost, mohlo by vám to na pomoci, mohlo by to motivovat mm, podniky, aby se drželi etického kodexu Čtvrtý bod, Evropský parlament mm, by mohl poskytnout informace týkající se zvláštních mm, mm, zájmů ve institucích, při, tak aby i poslanci měli tyto informace. Jak jsem řekl, pro nás bylo velice těžké sledovat tuto stopu lobování. Já jsem o tom slyšel hodně, o tomto footprintu v Evropském parlamentu, když jsme začali s naší analýzou, s analýzou z vyslyšení výboru a podobně, tak velmi málo poslanců Máme tady takovou tabulku, aniž bych jmenoval jednotlivé poslance, máme eh, tabulku jednotlivých eh, skupin, jenom velmi málo poslanců používalo tento legislativní footprint a mm, myslím si, že by to byl pozitivní výsledek, kdyby eh, mm, mm, by se používala tento fond footprint. Dále pátý bod. Evropský parlament by mohl eh, zvýšit legitimitu a transparentnost mm, tím, že by zpřístupnil více data, která již eh, existují. Když jsme rozpracovali tuto zprávu, eh, tak jsem viděl, že v rejstříku transparentnosti zlepšili přístup a způsob, jak jsou prezentována data, tak, aby byla, bylo možné lépe užívat. Ono je velice těžké toto mm, analyzovat ale existují k tomu e, složky, které nejsou však zcela příznivé pro uživatele. Když chcete něco rychle ověřit, tak to není vždy přístupné. Takže jde o velmi rychlý přístup. A konečně ke, zbě, zvážení zájmu. Jaké, co můžete sbírat v tomto rejstříku, jaká krediční data se sbírají. Myslím si, že by bylo užitečné, kdybychom mohli mít jasný eh, signál toho, které eh, zájmové skupiny se chtějí účastnit v eh, DG. A co ještě důležitější, kdybychom mohli získat detailnější informace o různých grémích, které využívají těchto informací. Společnost nepřijde jenom jako společnost, ale přichází jako určitá asociace nebo je to nějaká společnost, která zastupuje veřejné zájmy, nebo nějaká právnická firma, a nebo to může být taková koalice združení i nevládních organizací. A myslím si, že by měli prohlásit všechny své předložit prohlášení zájmu a říci, koho eh, zastupuje a podobně. Jeden, jeden hlas mnohdy bývá opak, může být, eh, může opakovat v tomto politickém procesu. A pak takový dost kontroverzní bod, a tady se vracíme k prezentaci Januse začlenění rady. To by eh, zlepšilo pochopení celého lobovacího eh, procesu, politického procesu Bruselu. Ovšem, eh, vidím, že toto je velice obtížné a když jsem tady mluvil v listopadu minulého roku, tak se už říkali o tom, proč bychom měli mít rejstřík pro někoho, kdo fyzicky přichází eh, do Bruselu. Potom eh, začneme eh, se bavit o etickém kodexu a o registraci a o rejstříku transparentnosti v rámci jednotlivých národů nebo států. Ukazuje nám to skvělá zpráva Janoše. Mm, je tady skutečně velmi odlišná situace a různá politická vůle takovýchto kodexů mm, v členských státech a bude asi velice eh, obtížné eh, to politicky začít tlačit a na jednotlivé členské státy. Takže mm, teď to ukončím, je toho ještě daleko více v mé zprávě a můžeme si o tom popovídat později u kávy. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Eh, pane profesore Koene, to bylo velice zajímavé. A nyní mi dovolte, abych požádal Eh, pana Blumajera, aby navázal. Máte prosím slovo na 15 minut. Už eh, máme mírné spoždění, ale nerd bych vám samozřejmě ubíral váš řečnický čas. Děkuji, pane předsedo, a děkuji Evropskému parlamentu za pozvání, abychom eh, zde přednesli informace o práci, kterou jsme provedli v tomto roce a zaměřili jsme se zejména na etický kodex členů Evropského parlamentu na kodex chování mé europoslanců. Já vám nebudu příliš ubírat čas. Zajímalo nás především pět hlavních složek. Jsou to pravidla, požadavky na bezúhnost a doporučení, jak to provádět. Monitorování e, pak deklarace finančních zájmů a já bych se jenom trochu zmínil o širším kontextu, pak přednesu naše závěry a doporučení. Čím jsme se tedy zabývali? My jsme se podívali na etický kodex členů Evropského parlamentu. Myslím si, že ten požadavek byl spojen s tím, že jsme se letos zúčastnili na začátku roku společného řešení, eh, slyšení o transparentnosti, bezúhonnosti, integritě. Tam jsme přednesli právě výsledky předchozího výzkumu o etickém kodexu členů Evropské komise. Proto patrně jste se na nás obrátili vrátili a měli jsme vlastně v tomto smyslu štěstí, protože eh, díky tomu jsme také viděli, eh, že skupina GRKO, což je stát, skupina států Evropské komi, eh, Rady Evropy, promiňte, se už zaměřila na takovéto šetření ve všech členských státech Rady Evropy. Bylo v tom asi i 20 členských států Evropské unie. My jsme zjistili, že otázky bezúhonosti, integrity v různých parlamentech se řeší různě. Někde je to založeno na pravidlech, někde spíše na hodnotách, někde oba tyto prvky jsou spojeny tak, aby se nakonec zajistilo, že bude dosaženo patřičné bezúhonosti v souhlasu s požadavky i s hodnotami. Takže první dva slajdy ukazují, ukazují mapu. E, to je deklarace finančních zájmů, zájmů europoslanců. A tady vidíme e, státy, které jsou označené tmavě modrou barvou. Tam skupina Greco nevyslovila žádná doporučení, protože tato skupina shledala, že příslušná pravidla lze pokládat za dobrou praxi a lze očekávat, že to bude dobře fungovat. Světle modrou barvou jsou označeny státy, kde skupina Greco vyslovila doporučení, co by se dalo udělat pro zlepšení. Například Dánsko je, eh, má eh, dobrovolný registr zájmu a je tady vyznačena mu barvou. Zase etický kodex. Některé členské státy si vypracovaly takovýto kodex, kde jsou přímo požadavky na dodržování eh, bezúhonosti, integrity a tedy vidíme zase poměrně omezené zkušenosti, jak takové kodexy fungují v praxi. Myslím, že Januš i David zmiňovali záležitosti eh, spojené s tím, co dobře funguje při implementaci. V některých členských státech ovšem zjistíme, že už tam dlouho takové eh, kodexy fungují. Například je to Spojené království, Irsko, Německo, Polsko, ale v mnoha členských státech zatím je omezená zkušenost tím, jaké takové kodexy v praxi mohou fungovat. Dále naše závěry. My jsme eh, provedli přehled eh, eh, toho, jak skupina Greco hodnotila situaci v jednotlivých členských států. A co by se z toho dalo vyvodit? Jak by bylo možné stimulovat eventuální budoucí reformu etického kodexu europoslanců? Jsou tady pracovní skupiny členských státech, které se snaží lépe zjistit, co funguje a co tolik nefunguje, co potřebujeme a jak zvyšovat důvěru veřejnosti. Proč potřebujeme větší integritu, větší transparentnost? Máme pak výhodu v tom, že stoupne důvěra veřejnosti. Ale také samozřejmě musíme myslet na to, že budou z toho vyplývat větší uh, administrativní požadavky. Monitorování bude si vyžadovat v tomto smyslu zdroje, bude třeba provádět doporučení vůči europaslancům. Jak bychom si mohli představit reformu? Tady, tady vidíme, že mnozí říkají, že nejprve je třeba se zaměřit na ty zkušenosti, které už tady jsou. Co tedy doopravdy funguje? Pokud si chcete zvolit oblasti pro reformu, pak je třeba také zvážit, jaké otázky kladou europoslanci poradnímu výboru, kde je třeba eh, jim poskytnout další doporučení a další návody. Tady si myslíme, že aktivní výměna názorů s členskými státy, zejména s těmi, které se teprve nedávno zapojily do procesu reformy systému bezúhonosti, je velice důležitá. Velice často totiž vycházejí právě z těch velice podrobných doporučení, s nimiž přišla, eh, přišla Eh, eh, skupina Greco. Takže například v Nizozemí a ve Švédsku byly, založeny, byly vytvořeny takové pracovní skupiny, eh, které se snaží o reformu v souladu s doporučeními Rady Evropy, ale někde zase naopak argumentují tím, že národní tradice jsou rozdílné, že třeba nejsou třeba ani tolik pravidla, ale přístup by měl spíše vycházet z hodnot. Tudíž ty argumenty se ubírají různým směrem. Pak eh, je tady další důležitá úvaha. Pokud eh, jde o náš výzkum, pak vidíme, že systémy bezúhodnosti, integrity, integrity eh, že velice často se takové systémy nastavují často poté, kdy vznikne nějaký skandál, kdy dojde k nějakému problému právě z bezúhonností. A to pak obvykle totiž nemá dobré důsledky, pokud jde o důvěru veřejnosti. A proto je třeba tyto záležitosti řešit kontinuálně. A také některé členské státy mají trvalé pracovní skupiny, které tyto záležitosti neustále sledují, aby bylo vidět, jak se plní požadavky na bezúhonost, na integritu. Já bych možná toto ani neměla nazývat doporučeními. Spíše jsou to ty oblasti, kde si myslíme, že eh, by bylo dobré podívat se na přehled toho, co dělají některé členské státy a že i Evropský parlament by se v tomto smyslu mohl zaměřit na tom, co by se dalo dále zlepšit v etickém kodexu a dále posílit. Jenom velice rychle pár věcí. Při deklaraci zájmu Pravidelně eh, vidíme, eh, že se deklarují sice aktiva, ale nikoli v dluhy. A eh, doporučení je, aby se identifikovaly také pasiva, dluhy. Pak skutečné příjmy europoslanců nebo podle jednotlivých ehm, kategorií. Zase otázka, jak by to mělo být podrobné. Zajímavý je příklad Německa. Na základě doporučení skupiny Greco Německo ehm, detailizovalo nebo propracovalo do větších podrobností kategorie příjmu. Teď už je to asi do 250 tisíc euro za měsíc nebo více. Už jsme slyšeli od Januše a Davida o lobování, o otáčivých dveřích. Jak se už říkali, je jenom málo kodexu ve státech, které se tímto zabývají, ale někde skutečně najdeme zajímavá doporučení pro členy právě v tomto směru. A poslední věc, která se týká pravidel a požadavků. Zase, do jaké míry se to má týkat i rodinných příslušníků. Zase, eh, některé členské státy zahrnují do deklarace i eh, rodinné příslušníky. Greko v posledu doporučuje, aby se to evidovalo, ale nezveřejňovalo. Jenom velice rychle. Asi 12 členských států, to jsou ty zase, které jsou tmavě označené, tak tam je třeba registrovat dluhy, pasiva, nejenom tedy aktiva. A zase tmavě modrou barvou jsou označeny ty členské státy, kde je požadavek na registraci um, finančních zájmů, po majetkových zájmů i rodinných příslušníků. Teď se dostávám k druhé Eh, komponentě guidance, doporučení Určitě by bylo důležité podívat se i na zkušenosti například ze Švédska, na eh, proces revize, reformy. Eh, souvisí to zase s významnými členy parlamenty a musíme se zase podívat na státy i mimo Evropskou unii protože máme pocit, že i ty mohou být velice inspirujícími příklady, pokud je o stanovení strategie, jak řešit otázky bezúhonnosti. S tím jsme se hodně setkali ve výzkumu, totiž že často chybí koherentní strategie na úrovni Evropské unie, jak se stavět k otázkám integrity, bezúhonosti. Stojí to za zvážení. Monitorování Zase jde o to, jak se to organizuje, protože k tomu přistupují různé členské státy, jak zkoumají ta, eh, ty deklarace zájmu. Tady vidíme interní eh, zkoumání, zkoum, samozkoumání, eh, někdy to dělají samotní členové parlamentu, zase se tady odkazuje na Dánsko Někdy eh, administrativa má za úkol sledovat deklarace zájmu. Některé členské státy ale zvolily jinou cestu a možná i o tom by mohl uvažovat eh, Evropský parlament. Externalizace této eh, kontroly buď se to svěřuje organizacím, které jsou vytvořeny přesně jenom k tomu účelu, aby sledovali deklarace finančních zájmů parlamentu. A nebo například v Kanadě eh, je, eh, dobře, eh, je agentura, která má hodně prostředků a která zkoumá nejenom finanční zájmy poslanců, ale i jiných veřejných činitelů. Něco podobného má Španělsko. A někde zase najdeme kombinaci obou těchto přístupů velice rychle. Eh, často jsme se setkali s kritikou eh, toho, jak se momentálně předkládají deklarace zájmů, protože teď je to na vašich stránkách eh, formátu PDF v různých jazycích. A my jsme zase chtěli vidět, jakou mají praxi jednotlivé členské státy na základě doporučení Greco. Zase v některých státech existuje v podstatě podobný systém, jaký máte vy. A tady to těžko vidíte, je to mm, e, tmavě šedá barva, tam jsou samostatné doklady. Některé státy vám zase dají jeden dokument, kde jsou veškeré deklarace spojené do jedné a některé mají databáze, kde je možno vyhledávat různé otázky nebo různé poslance nebo eh, se podívat na situaci v různých časových okamžicích. Poslední věc k monitoringu. Já už jsem zmiňoval, že je samozřejmě důležité zvážit také eh, administrativní náklady, protože samozřejmě takové pečlivé zkoumání něco stojí. V některých členských státech jsou organizace, které jsou dobře finančně zajištěny a které hledají, se zabývají tedy otázkami integrity, bezúhonosti poslanců. A tady je rychlé srovnání na základě těch dat, které jsme dostali od parlamentu eh, kolik eh, pracovníků administrativních má na starosti zkoumání těchto deklarací. A vidíme, že tady je poměrně málo pracovníků v tomto pracovní v parlamentu, kteří mají na starosti podporu tohoto procesu. Teď sankce. Zase eh, podle výzkumu se ukazuje, že etický kodex bez sankcí je bezubý tygr, že to nikoho nepřesvědčí. A také lidé musí to eh, vnímat jako systém, který je spojený i se sankčními opatřeními, aby tomu vůbec věřili. Pak zase, co je spojeno jistě s etickým kodexem, ne, aby předseda eh, mohl skutečně se obrátit například na poradní výbor s požadavkem eh, provést proskoumání konkrétní záležitosti. Například v Německu je k tomu velice jasné ustanovení, jaké tady až tolik není. A pak je velice důležité e, uvědomit si, jak je možné, nebo jakým způsobem by se mělo posuzovat porušení požadavku. A zase Greco je proti peer review, tedy podle pro, ne, po, revize nebo přeskumu eh, svými kolegy, že spíše by to mělo být nezávislé posouzení takovýchto eventuálních porušení. Pak je tady další, poslední otázka, kterou bychom se měli více Eh, zabývat. Víme, že se každoročně předkládají zprávy, které se týkají etického kodexu, ale některé členské státy a také třetí státy eh, věnují značné prostředky na vyhodnocování výkonnosti eh, a dělají to buď pravidelně, dejme tomu jednou za tři roky. V Kanadě například se vždycky, je vždycky externí organizace, která posoudí jednou za tři roky, výkonnost tohoto systému. Děkuji mnohokrát, to bylo moc zajímavé. A teď máme čas na diskusy a na konci diskuse, pokud samozřejmě s tím budete souhlasit, vás ještě požádáme, abyste se k tomu vyjádřila teď. Vyjádřil. Eh, čili já mám otázky, pane, eh, otázky, ale spíše otázky. Takže začneme těmi otázkami. Richard, Richard, you want to ask? Richard, chtěl si položit otázku. Ano, velmi technická otázka, možná bychom začali s Venem a jeho otázkami. Dobře, jsem tomu otevřený, chcete začít, prosím. Ano, jen velmi stručně. Děkuji, pane předsedo, jako zpravodaj Děkuji za eh, tento zajímavý pohled na věc. Hodně eh, jsme se poučili tím, že jsme si pročetli zprávu a naslouchali vám teď. A Chtěl bych pouze stručně říct, jaký je stav věci. Zjevně jsme, zjevně jsme čekali na všechny ty studie, protože sepsání zprávy, aniž bychom měli předtím k dispozici e, studie, e, by bylo politování hodné, nežádoucí, takže jsem, je to skvělé, že teď máme výsledky. A také jsem zveřejnil první sadu e, doporučení na své webové stránce a Eh, to může být komentováno veřejně, také jsem je zaslal eh, tím zpravodajům a jenom na tomto základě potom budeme předkládat zprávu a vy vaše nálezy a vaše doporučení eh, budou také mm, vzaty v potaz. Teď tady přivítal ehm, komentář poznámky z veřejnosti, to může být umístěno přímo na webové stránce a to bych velice uvítal. Kromě toho bych měl nějaké technické konkrétní otázky nejprve eh, kolegovi z OECD. Eh, viděl jsem vaši velice zajímavou korelaci mezi eh, eh, důvěrou ve, veřejnosti a transparentností. Je tady taková obrácená kauzalita, což znamená, pokud je skutečně pravda, že důvěra se navyšuje, když je tady větší transparentnost, anebo jestli mm, víc politické systémy, které mají větší důvěru, by mohly být transparentnější. To by mě velice Eh, zajímalo, váš pohled na toto. A také jsem se zájmem sledoval výsledky předložené panem Kohenem a také doporučení. A rád bych věděl, jestli jste se dívali na příklady v mezinárodní řídku parlamentů nebo um, zpráv, um, které do, e, pracovali se systémy, lobovacími systémy, e, tak e, jak vy to doporučujete? tedy jde o rovnováhu různých zájmů. Plně souhlasím s vámi, že je škoda, že legislativní stopa eh, bývá tak málo kdy dobrovolně používána, ale vy v čísle pod bodem 2 doporučujete, že by bylo možné eh, stanovit eh, limity počtu akreditovaných osob na organizaci. A pak tady jsou tu nějaké příklady, kdy Eh, země eh, používají aktivních opatření pro to, aby zajistili, že tady bude spravedlivé zastoupení eh, různých zájmů v legislativním procesu. Protože zřejmě toto je asi věc, která nejvíc je matoucí a proto je velice těžké tady stanovit určitá pravidla. Vy doporučujete podporovat slabší zájmy, které se hůř organizují a to je doporučení číslo jedna. S tím tím souhlasím a parlament a evropské instituce už na celé, v celé řadě oblastí to děla, praktikují. Takže bych rád věděl, jestli jste ve své studii našel oblasti, kde toto by mohla být obzvláště důležité, protože toto, byla tako, toto je taková obecná poznámka. A pak bych rád věděl, jestli byste mohl detailně říct něco k tomu, kde jste měli problémy se získáním dat. A zvláště by mě zajímalo, zvláště by mě zajímalo, jak jste, ehm, jestli myslíte, že data byla v dispozici pro lobistické aktivity v Radě a v Komisi a také v evropských agenturách. Chtěl bych vědět trošku více o tom, jaké eh, limity jste tady eh, shledali, eh, co se týče disponibility dat. A to nám také říká něco o transparentnosti, já řeknu něco o transparentnosti, které jsme dosáhli. Co bylo trošku eh, matoucí, bylo, že určité zájmové skupiny eh, jsou účinné eh, v tím, jak mají vliv na legislativní footprint a legislativní návrhy ve velmi rané fázi a jiné ne. A myslím si, že to je otázka, eh, která eh, by nás měla zajímat a eh, vaše data v tomto smyslu byla velice zajímavá, že právní firmy, různé podnikovatelské asociace byly velmi účinné, byly velmi rychle angažovány v tomto procesu, zatímco nevládní organizace spíše křičí, až ty věci jsou, že se o nich otevřeně diskutuje v parlamentu. Takže to bylo zajímavé zjistit a myslím si, že bychom mohli přemýšlet i o různých podnětech o tom, aby byl vyslyšen hlas každého už v rané fázi celého vývoje. A pak neúplně jsem pochopil otázka na pana Blumajera. Vaše databáze, to je databáze, jsou to data Greco, ano, je to tak. E, tady toto tam, kde to nebyla data z Greka, tak to nebylo zváženo ve zprávě. Je to takto a pokud e, to je správný poznatek, nebylo možné se podívat na plnou e, sadu nebo na, na počet e, států členských, členských států, co by bylo velice zajímavé. Například jsem zaznamenal, že Chorvatsko a to vidíte také v části dat, která byla prezentována, to je jeden ze států, který provedl nebo implementoval celou většinu věcí, eh, které bychom ještě chtěli rozpracovat na evropské úrovni. Ale nemůžu to tady najít, takže bych rád věděl, eh, jestli proč ehm, nebylo možné získat eh, celou sadu dat pro srovnání. Děkuji. Děkuji. Richard chtěl se na něco zeptat a potom Andrej. Ano. Já jsem očekával, jak jsem očekával, tak Sven Gold už pokryl většinu bodů, které jsem chtěl zmínit, takže bych měl jenom konkrétní technickou otázku. A ta se stahuje k číslům 3 a 16 v jeho zprávě. Myslím si, že jsou mimochodem stejná, identická. 3 a číslo 3 na straně 14 a 16 na straně 43. 42. Jak to eh, rozložit eh, rozšení eh, ve výborech? Je to založeno na vlastním prohlášení těch, které na těch otazních dotaznicích, anebo ehm, je to, je to rejstřík ehm, parlamentu, který vyžaduje, aby se tady zaškrtávaly ta, ty ehm, škatulky, nebo políčka? Andrej? Děkuji. Děkuji, Georgi, za Eh, děkuji za velmi užitečné prezentace a analýzy, eh, které jste nám eh, poskytli v, při rozpracování zprávy, kterou, za kterou je zodpovědný kolega Sen a ostatní s tím zpravodové. Pro nás bylo zajímavé pochopit míru té reakce, kterou jste dostali od poslanců, co se týče otázek v první studie. To by bylo obzvláště zajímavé, jestli, jste tady, jestli tady byl ověřován ten rejstřík zpráv transparentnosti, když eh, jste eh, se kontaktovali s různými aktéry, to by pro mě byl velmi zajímavý prvek. Bylo by dobré vědět, jestli, ehm, jaká, jaká byla účinnost těchto opatření. A potom, když říkáte, že bychom to měli podpořit jako parlamenty, aktivity ehm, eh, veřejných ehm, zájmů. Když říkáte posílit, podpořit, jak přesně si to představujete, jak by to mělo být uděláno, tak aby to bylo intenzivnější protože my vždycky vedeme tuto stížnou diskusi eh, s, o participační, participativní demokracii, ale neznamená to, že jsou do toho začleněny příspěvky mnoha aktérů. Takže jak si myslíte, jaká měla být role parlamentu v rámci těchto doporučení? A pak ještě kontrola eh, těchto prohlášení finančních zájmů. Myslím, že to, co říkal Sven, je správné, eh, protože pocházím ze země, kde jsme byli jedni z posledních, kteří se přidali k vám a takže tady máme silnou eh, kontrolu silná eh, kontrola v různých oblastech, na oblastech konfliktu zájmu, boje proti korupci. Eh, to jsou takové nejdůležitější oblasti, když jde o dostávání veřejné unkce volené ehm, poslance. Chorvatsko patří k zemím, které nedostalo žádná zvláštní doporučení od Greka. Podle vašich slajdů. Děkuji. Thank you. Děkuji tam. Ano, já budu mít velice konkrétní otázku. Rada bych věděla, zda jste studovali otázku nedostatku mm, znalostí v, v, ve studiích a v harmonogramu, ve studijním plánu, například i v titulech, které se udělují institucím které by měly být verifikované, zda skutečně provozují politiku transparentnosti a integraty. Já bych chtěla říci, že ve Španělsku se jednou stalo, že některé osoby tvrdí, že mají určitý titul a nemají ho. Například někdo řekl, že je promovaný fyzik na univerzitě v Komplutence a není to jisté, protože kromě toho máme taky ochranu osobních údajů ve Španělsku a proto je nemožné, jít na univerzitu a ověřit, eh, že tato osoba nemá oficiální titul. A to je podvádění společnosti, eh, která zůstává, eh, jak se trče v těch normalizovaných kurikulech, která zůstávají uveřejněna. Uvažovali jste někdy o tom, že by bylo správné, kdyby existovala nějaká organizace, která by měla legitimitu a pověření ověřovat tyto tituly, které se oznamují a přitom nejsou jisté. Tady se zatím nic takového neprovádí, ale občané mají jistě právo na to, aby měli politiky, kteří mluví pravdu. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo si přeje slovo, prosím? Děkuji. Pan kolega Pasádo tu dnes nemůže být. A proto já chci nejprve poděkovat zpravodajům a expertům za ty zajímavé přednášky. A mě osobně zajímá etický kodex vůči lobby. Já jsem z občanského hnutí, které je i v národ, které i v Národním parlamentu v Itálii se věnuje otázkám lobby, zejména otázkám konfliktu zájmu. To je téma, které nás obzvláště zajímá. A když pracuji ve výborech, například ve výboru pro kulturu, tady se částečně jedná o obtížná témata, například autorské právo, my, naše strana je nová v Evropském parlamentu a proto si klademe otázku, jakým způsobem bychom se měli chovat eh, k lobbystům. Na své webové stránce já zveřejňuji setkání s lobbysty. Eh, konec konců to neznamená, Mm, protože schůze je za zavřenými eh, dveřmi, čili neříkám tam všechno, ale je to první spontánní krok, moje spontánní iniciativa, že alespoň zpřístupňuji, s kým hovořím. A mm, pan Korbet zpracovával odpovídající zprávu a založil takový pracovní okruh pracovní skupinu, kde se jedná o nejrůznější evropské platby. A v rámci této pracovní skupiny jsem také položila otázku týkající se etik, etického kodexu. A bohužel ehm, mám dojem, že navzdory ehm, dobrým úmyslům se učinilo málo. Eh, tady stále ještě zůstává otázka, že se v pracovní skupina příliš tím nezaobírá etickým kodexem a otázka je, jaké aktivity by poslanci měli a mohli vůbec mít. To je také velice sporné v otázce mm, působení jako poradci a tady by snad už se mohl učinit první krok v tomto legislativním období, abychom se s tímto problémem vyrovnali, protože v současné době neexistuje žádný předpis, který zakazuje konkrétním osobám s konfliktem zájmů se účastnit prací jako člen výboru. Tady musíme být příkladem pro evropské občany. Neustále se hovoří o tom, jak evropské instituce jsou blízko občanům, že občané musí být více přivedeny k, instituci, přivedeni k institucím. Ale zatím tedy tady nevidím žádný velký úspěch. Zejména v pracovní skupině bychom se měli do této otázky pustit. Je to nezbytný základ pro dobrou práci. Thank you very much. Já vám děkuji. Eh, zdá se, že už nikdo další si slovo nepřeje. Dovolte mi tedy, abych i já položil dotaz. A rád bych, abych sem se vrátili eh, úplně na začátek k tomu, co říkal pan Bertok. Spíše je to teoretický dotaz. Mně se zdá, možná, že mě opravíte, že eh, transparentnost a důvěra vidíte jakožto fixní kategorie ale zdá se, že jsou zároveň dynamická a že se mění v čase a prostoru. Tudíž e, způsob e, subjektivního vnímání v jednom místě a v jedné době nemusí být stejné jinde a jinde. Tudíž i k tomu je třeba asi přihlížet. Za druhé, možná, že to je proti intuici. Já jsem k tomu také četl nějaké studie a ty naznačují, že to není jenom negativní korelace, ale přece jenom tím směrem to jde. Čím vyšší je transparentnost, tím nižší je důvěra, což je paradoxní. Ale ono to závisí zase na politickém kontextu. Pokud jste eh, z politické kultury, kde úroveň podezření je vysoká, pak máte eh, sklon říci, aha, oni toho tolik eh, zveřejňují, takže v tom případě mě zajímá, kolik toho je ještě skryto. A to je věc, která se těžko kvantifikuje. A mě by tedy zajímalo, jak řešíte takovéto věci. Myslím, že jste se o tom malinko zmínil příliš mnoho informací tak jde proti důvěře, protože pak si lidé nedovedou vlastně to srovnat. A čili jak je pak možné nastavit prioritu, hierarchii významnosti posledu? A to asi u nás je běžnější. Otázka transparentnosti a lobování se týká toho, jak vůbec občané vnímají otázku moci mají pocit, že mají stejný eh, přístup k představitelům státu nebo vůbec k výkonu moci nebo ne. V některých případech potom právě eh, tady může být mnoho otazníků a nemusí taková transparentnost být vždycky úplně užitečná. Teď mi dovolte, abych předal zase slovo vám. Možná to probereme opačném pořadí, v opačném pořadí. První tedy pan Blumajer. Já vám děkuji za dotazy. Eh, pokud je o pana Gigolda, eh, prosil, abychom vysvětlili, jaké soubory dat jsme použili. Byly dva. Jedna byla stávající zpráva Greco, která byla k dispozici v době, kdy jsme se tím zabývalo, což bylo v době od května do eh, poloviny června zpráva Greco, která byla k tomu datu publikována, byla naším zdrojem. Navíc jsme také vydali průzkum, nebo zaslali jsme eh, dotazník do parlamentu a administrací i v jiných třetích státech. Vlastně jsme dostali tedy zpětnou vazbu a to eh, jsme použili v této eh, naší eh, zprávě. Nebylo to úplně, na těch naši, nebylo to úplně vidět na našich slidech, protože něco bylo publikováno v Grepo, tak z toho jsme vycházeli při sestavování map a dodávání informací. A poslední důležitá záležitost samozřejmě, že by, že samozřejmě jsou také některé chybějící informace z některých členských států, ale my máme takovou zkušenost, že je rozdíl mezi tím, co je nastaveno právním rámcem a jak vypadá skutečná praxe fungování systému bezúhonosti. Proto jsme se raději opírali o e, zprávu Greco a samozřejmě, že jsme o tom hovořili i s těmi, kdo se na jejím zpracování e, Eh, podíleli, ale já pořád úplně nechápu jednu věc. Jestliže vidím ty tabulky v té zprávě, tak mně to připadá, že tam jsou jenom ty státy, které jsou v té nedávné zprávě Greco. Já tam nenacházím žádné výsledky spojené s otázkami, které jste vy přímo kladli členským státům. Kde tedy mohou najít výsledky, které jste zjistili, ke kterým jste dospěli podle tohoto průzkumu? Ano, teď vám rozumím. Tam, kde je prázdné místo v tabulce, tam to znamená, že jsme nedostali odpověď od eh, dotázaného jiného členského státu. Znamená to, že tam nemáme eh, od nich odpověď, žádné informace o tom, jaký systém u nich je. Omlouvám se, možná, že jsem doopravdy hloupý, ale tabulka 5, stránka 25. Eh, to nejsou členské státy, ale tady není ani prázdné místo, ale tady je i ale tady je jenom omezený počet členských států a to se týká v podstatě všech těchto tabulek. A pak už tomu vůbec nerozumím, protože tady není 28 řádků. Tabulky, respektive počet členských států na tabulce, se týká toho, čím jsme se v dané době zabývali. My jsme se zabývali zprávou eh, Greco nebo odpověďmi na dotazník od zhruba 20 členských států. A tam, kde jsme měli informace buď z těch odpovědí nebo ze zprávy Greco ke konkrétní posuzované záležitosti, tam jsme to očkrtli. Takže je to teď jasné. Takže nebylo, abych tak řekl, třeba, abychom tam měli všech 28 členských států, protože jsme tam zkrátka neměli někde informace. My jsme ani neměli možnost si ověřit, zda tam existoval takový požadavek, protože jsme k tomu neměli dokumentaci. Já vás nechci příliš eh, s tím eh, otravovat, ale moc bych vítal, kdyby ty tabelky byly do, eh, dokončeny, aby bylo jasné, kde jste nedostali odpověď, nebo kde nebyly k dispozici informace, nebo kde nic neexistuje, žádný tý systém existuje. Pro mě je rozdíl v tom, jestli víte, že určitá řádka nebo políčko je prázdné proto, že tam takový režim nastavený vůbec není, anebo protože se nedostaly informace. A já jsem naopak doufal, že po té studii budeme vědět, jaké systémy existují v 28 členských státech. Myslím si, že to úplně transparentní není, protože tady nemám všechna ta políčka, ale nevím, proč je nemám. Tudíž já bych rád měl úplné srovnání všech 28 členských států ve všech těchto aspektech. To byla moje původní představa o této studii. Podle mě ta studie není dokončena. Ale nebudeme si tady hrát ping-pong, ale eh, já mám pocit, že můj dotaz prostě tady není do jisté míry pokryt. And Richard returns just in time. I'll answer Richard's eh, Otázka je všude. Eh, krátce ano, vy jste nám poskytli data. Evropská parlamenta má tato data eh, za jednotlivé výbory eh, založené na kreditaci, takže to je velmi jednoduchá odpověď, ale mm, ono to nebylo veřejně k dispozici. A vaše um, laskavá um, agentura pro výzkum, která um, tam hodně pracovala. Ale zkusím, se, eh, zkusím odpovědět na otázky svoje na první bod, na který jste se ptal. Týkalo se to čísel, počtu Eh, které mohly by být reprezentovány jenom pro vyjasnění. Já jsem neřekl, že by tady mělo být méně skupin demokracie a myslím si obzvláště, eh, tady chceme mít diverzitu skupin a potřebujeme různé zájmové skupiny, které budou schopny dělat politiku, protože musíme mít tady výměnu informací v tom klasický, klasický eh, způsob výzkumu. Ale e, chci e, říct si pak, možnost je zpracovat tyto informace, e, tak abyste nebyli přetíženi. Tedy to, ten bod týkající se čísel, počtu, to nemusí být nutně organizace. Ale některé organizace mají spoustu lidí, kteří jsou akreditováni a jiné organizace kvůli zdrojů mohou mít třeba jenom jednoho člověka. Některé organizace mají mnoho politických oblastí a proto potřebují spoustu jednotlivých osob a jiní zase ne. Takže by to mohlo stát za eh, zjištění, proč je tady tolik akreditovaných jednotlivců, kteří přicházejí do parlamentu. A ehm, pak ehm, posoudí také, ehm, jestli, jestli musíme mít organizace, eh, které mají třeba 10 akreditovaných osob, když se zabývají jenom jednou jedinou otázkou. Takže toto byl eh, způsob mm, myšlení za těmito konkrétními body. Ano, ale tady je napsáno, EP by mohl zvážit ehm, stanovení limitu počtu akreditovaných osob na organizaci ehm, anebo typu ehm, organizací. Ano, tohle je vaše doporučení taky. Tohle je, ale liší od toho, co jste právě řekl. Ne, já chci říct, že organizace, tedy konzul, Professional Consultancy, to je konzultační organizace, která má spoustu jednotlivců, a co se týče vašeho druhého bodu, já si nejsem vědom toho, že by některé národní vlády, že to mě opravit, pokud to tak není, že by stanovili nějaké limity počtu jednotlivců, kteří by se mohli účastnit. Ale jedna věc, kterou chci říct s výjimkou možná Washingtonu, že tady máte více zájmových skupin a více jednotlivců, kteří dělají lobbying než v každém jiném parlamentu Eh, co do celkových čísel, počtu. Takže opravdu jde o to, abychom tady citlivě posoudili možnost, eh, přístupnost, kvalitu informací ehm, eh, a, proti, a s možností zpracovat tyto informace. A vracím se ještě k těm jiným bodům svého doporučení. Ano, můžete mít mm, velký počet, ehm, ale pak třeba nemáte kapacitu ehm, to zpracovat, pak si nedovedete vyznat v tom všem, v tom přílivu informací. Druhý bod, na který se ptáte, tady šlo o usnadnění usnadnění usnadnění práce nezvládních organizací a občanských společností a podobně. E, zase bych tady nechtěl příliš něco předepisovat a říkat, musíte to udělat v této oblasti nebo v téhle, ale chtěl jsem říci, že, a to je velice podobné komise, komise usnadňuje Eh, rámci nevládních organizací, občanských společností a jiných podobných skupin ve své konzultaci. Tyto skupiny nemají dostatek zdrojů, když to srovnáme se soukromými eh, ekonomickými skupinami. Možná, že dělají rozhodování jen proto, aby byly v parlamentu, mm, a buď mohou se obrátit na parlament nebo na komisi a kdybyste mohli usnadnit, urychlit tyto konzultace, třeba jenom jednoduché pozvání nebo mm, eh, dotovat jejich cestovní výdaje. To jsou takové malé výdaje, malé náklady, které by mohly zvýšit jejich zastoupení a počet jejich ve výborech. A viděli jste to také zdat, že tady jsou některé politické oblasti, které jasně mají méně. Eh, tedy určité politické oblasti tady jsou, protože mm, eh, tady nemáme veřejný zájem a proto se méně vládních organizací o ně zajímá. Ale pak jsou tu zase jiné politické oblasti, Eh, takže byste mohli mít větší konzultace a pak by tito lidé mohli být více mobilizováni. Jde o to, jak potenciál dá z dispozici některé zdroje, které to budou moci urychlit nebo usnadnit tak, aby politika mohla preferovat z těchto, mohla by něco získat z těchto širších konzultací. Ale mm, je to tak, jak to udělala komise v minulosti. Eh, rozšířila vlastně své základní konzultace v tomto ohledu. A co se týče vlivu data o nevládních organizacích, to je vlastně zajímavé, když se podíváte na tabulku 4 na straně 64, na ten, na ten slide, který jsem vám ukazoval. Já jsem vlastně neříkal, že nevládní organizace nemají vliv. Poslanci v tomto průzkumu, když se na to podíváte, řekli, že když začnete e, e, tímto otázkou smírný vliv, větší vliv, silný vliv, 96%, 96% znamená vlivný tedy nevládní organizace, jsou považovány za důležitého prostředníka a jsou považovány za, mm, tady, tady jde o tu četnost, jakou se vyskytují. Oni skutečně jsou aktivní, když se angažují v politice a jsou vnímány jako legitimní grémium, které může mít vliv a které se může účastnit politického procesu. Ale vracím se k jinému bodu, když jsou právě, když tady jsou, když se objeví. A zajímavé je ještě také v tom celém to politickém cyklu něco, co máme na straně 63. Tady máme ten politický cyklus. Je tady mluvím, odlišný obraz toho, kdo kdy přichází. Někteří jednotlivci mohou začít bodu A a jít do bodu e, Z, Z, Z e, celou cestou a mají všechny ty zdroje. Jiní musí činit strategická rozhodnutí. Takže eh, to neznamená, že by si nemysleli, že každý bod tohoto cyklu je důležitý, jenom prostě nejsou, nemohou být v každém tomto bodu přítomní. A pak jsou tady některé organizace, které mohou toho více říci, mm, třeba takový velký think tank, který bude více angažován v celém tomto širokém poli. Než někteří eh, eh, eh, ostatní. To znamená tady skutečně rozdíl v tom, s čím mohou kteří přispět a také záleží na funkci, kterou máte a na um, formulování agendy celého toho politického cyklu. Ale ono to je stejné v každé veřejné politické scéně, v každé zemi. Máte tady skutečně rozdílné zájmy a potřeby, které závisí na tom, kde se nacházíte v celém tomto legislativním cyklu. A co se týče Nejsem si úplně jistý, jestli jsem zachytil otázku, tady šlo o reakci na studii a na um, obecné povědomí o tomto rejstříku transparentnosti. 71 odpovědí jsme dostali a to proto, že ne proto, že by to nebylo povědomí. Všichni jsou zaměstnáni, protože eh, je tady těch, jsou tady tisíce lobbystů. Je to takový mix. Já bych neřekl, že tady není povědomí o rejstříku transparentnosti. A počet akademických studií také. Ano, to jsou ty um, interní, ano. Ale myslím si, že tady je dobré obecné povědomí, široké povědomí o výhodách, jak jsme viděli z těch posledních tabulek, které jsem vám ukazovala. Lidé si mohou tyto věci posoudit a o tom, jak se zlepšila ehm, politická scéna a politický proces. Mm, a myslím si, že je to pozitivní poznatek. Myslím si skutečně, že Evropský parlament je jeden z nejotevřenějších a nejtransparentnějších politických organizací, eh, které jsem prostudoval a které jsem sledoval a díval jsem se na celou řadu politických oblastí. Myslím, že jsem zodpověděl všechny otázky. Janoš možná logicky následuje Já jsem se ptala na nedostatek čestnosti v životopisech některých poslanců. Zda se se tím zaobírali, protože v některých zemích, jako například ve Španělsku, nemáme legitimitu, abychom ověřili, zda jejich tituly jsou pravé. Okay, um, I, I... Jsme neanalyzovali eh, životopisy poslanců ale předpokládám, že bezúhonnost eh, těchto životopisů a eh, že to bylo skutečně správné. Eh, a jak když se podíváte na výbory, tak tady je, my jsme alespoň doufali, protože parlament byl tenkrát nový, jsme vysílali studii, museli jedna z věcí, o které jsme se zajímali, v původní studii Dělali jsme to pro ten dřívější parlament, um, um, jsme to posílali o rok. Kdybychom to byli poslali o rok dříve, tak jsme mohli se podívat na um, expertní uh, studie a zkušenosti poslanců, kteří jsou třeba zpravodaji nebo stínovými zpravodaji a pak jejich um, uh, znalosti, kterými disponují, protože um, tady je opravdu veliký e, rozdíl v, ve schopnosti zpracovávat veškeré ty informace, které eh, přicházejí ze zájmových skupin. A mm, možná abychom se tento rozdíl eh, eh, těchto a ty změny jednotlivců v každém parlamentu vůli různým, různým politickým aranžma a dílu a lidé jsou umístěváni různě, takže je tady určitá institucionální paměť každého výboru, který by měl být schopen analyzovat politické oblasti. A já si myslím, že toto je velice významné doporučení a důležitý bod. Žádná Jiný, žádný politický systém, eh, který znám, by neumožnil takovouto míru um, oživování, občerstvování eh, nového eh, způsobu myšlení parlamentu. I v Americe, v Americe když máte změnu administrativy, tak tady máte tyto služby v, v, v a, nebo třeba Velké Británii, jsou to ministerstva a e, myslím si, že tato kontinuita znalosti, to je něco, co by mohlo být pozitivní pro výbor. E, ale co se týče oných CVček, tak tady bych tomu více důvěřoval. Nejdůležitější, nejobtížnější otázka je, jak um, poskytnout um, negativní korelace. Jako- eh. Data jsou k tomu velice omezená, proto bych rád uvedl několik eh, v konkrétních případů, některé nedávné, některé spíše historické. Když se podíváme na různé kontinenty, eh, například český prezident, mexický prezident, zase v souvislosti s nepatřičným vlivem eh, zjistili, že eh, historicky nejníže klesla důvěra v jejich úřad i v politické strany. A negativní dopad takovýchto politických eh, problémů se potom okamžitě projeví a trvá. Před eh, deseti lety kanadský premiér Ehm, měl takzvaný sponsorský skandál a pak už se jeho straně nepodařilo vyhrát volby. A jak se na to podívat eh, z, různé, z různých perspektiv? Je staré holandské přísloví, že důvěra eh, chodí pěšky a odjíždí na koni. Čili vybudovat důvěru, to, když se o ní jednou přišlo, je velice těžké. My se snažíme vždycky zjistit, jaké jsou tady faktory a mezi ně patří i transparentnost, inkluzivní eh, tvorba politiky to samozřejmě zase navazuje na přístup k informacím, ale pak jsou tady další otázky. Kvalita politiky, eh, poskytování služeb, bezúhonost pochopitelně, uplatňování nejenom pravidel, ale i hodnot. To je velice důležité. My teď eh, vidíme, že se začíná s takovýmto eh, vědeckým výzkumem a spolupracujeme tady se statistickými úřady v jednotlivých zemích. Velice rychle ještě k těm dalším dotazům se zvláštním zaměřením na zveřejňování, uveřejňo, odhalování informací. Čím vyšší je úřad, tím větší transparentnost se očekává ať už se jedná o proces rozhodování nebo o zveřejňování finančních a majetkových eh, zájmů. Zkušenosti ovšem ukazují, že se daleko menší pozornost věnuje ověření, aby se zkontrolovala například úplnost těchto údajů. Jenom dvě třetiny zemí to dělají, ale jenom asi v 17, 80, 18 se skutečně podrobuje auditu. A jenom te, a hluboce se ověřují data. A proto asi proto tedy politikové e, pak musí zveřejňovat své zájmy a snad by se to mohlo řešit právě veřejným přeskumem. A já úplně souhlasím s tím, co říkala italská kolegyně, že důležitý je aktivní přístup, nečekat. My jsme viděli během posledních dvou desetiletí v Itálii e, tři e, pokusy Eh, schválit legislativu o lobování. Není třeba čekat, můžete to udělat sami. Můžete eh, odhalovat věci, poskytovat informace a to se dnes očekává v 21. století. Mnohokrát vám děkuji. Náhodou připadla mě ta úloha, abych našim třem expertům poděkoval. A poděkuji všem za velice informativní a užitečnou diskusi. Je tady mnoho materiálu. Budeme schopni ho využívat v různých kontextech, ale samozřejmě zejména v kontextu zprávy, kterou náš zpravodaj zpracovává. Děkuji vám za váš čas, za vaše informace a budeme i nadále v kontaktu, protože zajisté chceme nadále čerpat z vašich materiálů. Budeme tak činit často v dalších měsících. A teď, vážení kolegové, se pokusíme ještě uspořádat diskusy s místopředsedou komise panem Timmermanem, ale nechceme příliš zdržovat. Budeme ještě diskutovat návrh eh, zprávy, bude to 17, 19 listopadu a představa je, že ve výboru se bude hlasovat na začátku roku. Takže tím vám, kolegové, velice děkuji a myslím si, že můžeme jít dál a přejít k dalšímu bodu a to už je vlastně poslední věcný bod a týká se to úlohy Evropské unie v rámci OSN a jak lépe dosahovat cílů zahraniční politiky E, za Evropské unie a vítám zpravodaje pana Davida McAllistera, který nás určitě bude informovat e, o tom, jak si tady stojíme. Momentálně se projednávají návrhy kompromisních návrhů, určitě nám k tomu řekne mnoho zajímavého. Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, e, milé kolegyně, milí kolegové, Pokusím se to zestručnit. Eh, byly k mé zprávě předloženo 41 pozměňovacích návrhů, 10 z, EM, z Evropské lidové strany, 9 z GUE, 5 z EKR, 4 eh, z ALDE, 4 od Zelených a 2 od EFDD. Eh, většinu pozměňovacích návrhů eh, jsem považoval za dobré doplnění a smysluplné doplnění mé práce. Obecně si byly frakce zajedno, že Evropská unie jako instituce musí zůsta- získat větší roli v rámci Spojených národů. Souhlasíme s tím, že je třeba mít větší transparentnost v OSN, zejména v souvislosti s EU a v souvislosti s členskými státy. Vždyť konec konců jsme největší plátci. Proto je nutná větší viditelnost, co se týče čerpání prostředků v OSN a jejich kontrola. Evropský parlament by proto měl pravidelně a obšírně Eh, být informován o tom, jakým způsobem se čerpají prostředky plynoucí z Evropské unie, eh, protože to by potom znamenalo, že budeme moci smysluplně podporovat konkrétní projekty. 16. září jsem se sešel se stínovými zpravodaji až na jednoho zástupce EKR. Všichni ostatní mm, stínovi zpravodajové byli přítomně. E, společně jsme vypracovali čtyři kompromisní návrhy po té, co jsem já předložil první návrhy. Jeden z těchto návrhů e, dnes dopoledne GUE ještě jednou doplnila. Obsahově se u kompromisích jednalo o propojení Eh, žádosti posílení pozice EU v OSN a zároveň o práva a povinnosti OSN. Jedná se o posílenou spolupráci EU a OSN, role vysoké zastupitelky a také eh, v souvislosti s Radou bezpečnosti. Dodatečně k těmto pozměňovacích návrzích SAD a GUE ještě předložili další kompromis navrhující zřízení parlamentního zhromáždění o OSN, aby se to chápalo jako první krok k demokratizaci OSN. Neboť tento přístup ke zřízení takzvaného světového parlamentu eh, byl předložen já, tedy jako zpravodaj mám potíže něco takového podpořit a vycházím z toho, že při nejmenším má frakce na to pohlíží stejně. Eh, potom tady máme ještě ústní pozměňovací návrh paní Tapadelfo, eh, která by chtěla podpořit kandidátku ženu na příští pozici eh, prezidenta OSN. Toliko tedy v souvisl, toliko stručný přehled mé zprávy a příští pondělí v zasedání na tom budeme hlasovat a já bych chtěl ještě jednou poděkovat všem stínovým zpravodajům za dobrou spolupráci. Uh, thank you very much to our... Já vám děkuji, pane zpravodaje. A pokud je o kompromisní návrhy, pak eh, samozřejmě naše pravidla umožňují, aby dvě nebo eh, tři více skupin své vlastní pozměvací návrhy nahradili kompromisem a pan zpravodaj, aby se k tomu vyjádřil. Pokud je o kompromis A, Eh, což se týká jednotlivých individuálních skupin, pak eh, jednotlivé skupiny, pak eh, chápu to tak, že tady předkládá kompromisní návrh zpravodaj, který posuzuje všechny pozměvací návrh a ne EPP. A teď bych nejprve požádal o slovo pana Jo Leinena. Děkuji mnohokrát, děkuji Davidovi McAllisterovi uh, za ty kompromisní návrhy, které směřují především k posílení role Evropské unie v OSN a um, přimět členské státy, aby se lépe koordinovaly, tak abychom skutečně ve světě mohli hovořit jedním hlasem. Já jsem rovněž podpořil myšlenku, že parlamenty by měly hrát větší roli v OSN. Domnívám se, že globalizovaný svět eh, stále více přináší nová témata týkající se každodenního života lidí a tudíž by bylo logické, aby fungovaly nejenom exekutivy, ale také legislativy na světové úrovni a nejenom, aby eh, to byly pouhý, aby byly pouhými pozorovateli, jako je to meziparlamentní zhromáždění. Mm, jsou, protože když se podívám i na Greenpeace a Amnesty International, to jsou všichni jenom pozorovatele a to neodpovídá vlastně funkci zástupců eh, zvolenými lidmi, aby byli pouze pozorovateli. Já jsem si vyslechl alergii že parlamentní zhromáždění by se stalo světovým parlamentem. Na, ano, samozřejmě, mediálně zjednodušení se říká světový parlament, ale o to vůbec nejde. Jedná se o to, aby parlamenty dostaly v OSN institucionální roli, stejně tak, jako začal Evropský parlament. Nejdřív byl konzultativním orgánem a diskutovala se tady témata, byli jsme informováni, mohli jsme také zpracovat stanoviska a já bych velice doufal, po té, co tento parlament již dvakrát v plénu velkou, velkou většinou odhlasoval, že souhlasí s vytvořením parlamentního shromáždění po OSN, abychom tady neudělali krok zpět OSN s těmi nesprávnými asociacemi jako Světový parlament s legislativou a tak dále. To je spíše intelektuální teoretická debata. Ne, měli bychom nechat otevřené dveře pro eh, možnost zastupovat občany na globální úrovni a to by propůjčilo větší transparentnost, protože by tady byly zastoupeny nejenom vlády, ale rovněž opozice a to by znamenalo novou dynamiku, eh, kdy, protože parlamenty rozhodují většinou, nikoliv jednomyslně a konec konců by to znamenalo i kontrolu toho, co se děje v OSN se zpětnou vazbou poskytovanou občanům, protože my všichni víme, že je to velice vzdáleno každodennímu životu životu občanů. Kdo se speciálně nezajímá o OSN, tak má sotva příležitost se něco o tom dozvědět. E, doufám, že delegace Evropské lidové strany nebude semknutě negativně reagovat, ale bude otevřená pro to, co už jsme jednou společně schválili. Dankeschön, Herr Leinen. Děkuji, pan Leinene. Paní Tabajel. Děkuji vám. Raportor McAllister pentru efortul depus și de asemenea și colegilor raportori din umbră din cadrul celorlalte grupuri politice. Eh, a za, za spolupráci s politickými skupinami. Jak víte, já jsem stínovou zpravodajkou SAD a tak, jak už to řekl pan McAllister, sešli jsme se a, a prošli jsme všechny návrhy a dospěli jsme k celé řadě dohod. E, z naší perspektivy jsem já předložila kompromisní texty týkající se spolupráce mezi EU a OSN a také co se týče reformy Rady bezpečnosti. Kromě tohoto všeho jsou tady dvě záležitosti, jak už tady zaznělo, e, o kterých jsme se nemohli dohodnout a mně je to velice líto. E, Týká se to toho světového zhromáždění v OSN, my to podporujeme a stejně tak to podporuje GUE. My jsme předložili pozměňovací návrh E, ale pan McAllister ho nechtěl podpořit. Mně je to nesmírně líto, Ehm, protože jinak bychom se byli mohli dohodnout. Zejména ve světle eh, těch skutečností, které tady právě uvedl pan Leinen, by to jistě mělo smysl. Kromě toho jedna věc je velice důležitá a to je volba příštího generálního tajemníka OSN. Ehm, my jsme předložili pozměňovací návrh, aby Evropská unie podpořila ženu, kandidátku tedy na místo generální tajemnice OSN. Pan McAllister to odmítl, ale e, ve většině ostatních politických skupin je dostatečná podpora pro to, aby žena kandidovala na tuto funkci a proto jsem také předložila ústní pozměňovací návrh, který vám teď přečtu. Coming elections. Generální tajemník OSN faktul că amendamentul oral încurajează susținerea candidatului. Da, se mi zjevné, že tento ústní pozměňovací návrh směřuje k podpoře žen eh, i mimo EU a zároveň eh, by to vyslalo důležitou zprávu rovného postavení mezi muži a ženami. V diskusích někdo řekl, že Dobře, Evropský parlament zase až tak nepodporuje ženy, aby obsazovali vysoké posty. E, a já si myslím, že toto musíme posilovat. A už jsme to zdůraznili v příslušné zprávě v Evropském parlamentu, e, kterou zpracovává jeden poslanec v našem výboru. Myslím si, že v tomto smyslu bychom skutečně měli podpořit ženu jako kandidátku na generální tajemnice OSN. Co se týče dalších ostatních skupin, myslím, že ty souhlasili a proto bych ráda zdůraznila, že toto je nesmírně důležité. Byla bych ráda, kdybychom eh, tento návrh akceptovali, až se bude příští týden volit. Sovat, pardon. Pan Děkuji, pane předsedo, a uh, chci se omluvit uh, e, svým kolegům, že jsem se později dopostavil. Ale vyjednáváme se had to choose uh, where to be in that. And I want to thank the rapporteur for the... Um, bych chtěl poděkovat e, panu zpravodaji za navrhované kompromisní návrhy. Za naši skupinu mohu říci, že s formulací souhlasíme my jsme se také snažili ještě něco dodat, co na začátku nebylo zahrnuto, ale myslím si, že na schůzi ke kompromisům dospějeme k dobrému výsledku. Vždycky je složité hovořit o úloze Evropské unie v OSN, aniž bychom směšovali Eh, věci politické a strukturální nebo institucionální. Čili musíme se domluvit, co chceme eh, do toho, eh, do, do tého dokumentu vložit a domluvit se i tedy s příslušným výborem, s AFETem. Neměli bychom směšovat tedy do toho politické záležitosti, eh, protože se jedná hlavně o restrukturalizaci našeho institucionálního zařazení. A doufám tedy, že práce bude probíhat úspěšně příště a právě tady bylo zmíněno, že proč bychom nemohli také vyzkoušet vlastně eh, principy demokracie v, v rámkách OSN. To znamená ale, že také členské státy všechny to musí pochopit a musí potom podpořit. Ehm, a myslím si, že úloha Evropské unie v tomto smyslu by měla trošičku um, hodit výzvu v otázce genderové demokracie, čili otázka demokratizace vyváženějšího zobrazení stavu společnosti by byla určitě kladným příspěvkem ze strany Evropské unie. Děkuji. José Maria. Three points. Děkuji, pane předsedo. Tři Žena která má stát generální tajemnicí. Ano, skvělé, naprosto skvělé. Ale to byl pouhý návrh, protože jiná grémia by mohla přijít s podobnými návrhy. A možná, když budeme sebekritičtí, tak bychom mohli začít s předkládáním takovýchto návrhů pro naše vlastní jako parlament, komoru. Protože Nejsem si úplně jist, jestli to bude zdařile, jestli to projde jako návrh. Tedy um, ehm, a volba může být zdařila, to ano, tak to je první bod. Měli jsme tady dvě eh, ženské předsednické, ženy předsedkyně Evropského parlamentu. Ano. Žena, návrh tedy, že žena se stane předsedkyní parlamentu, to jsme neudělali v minulých volbách a já nemyslím, že to tak bude v příštích volbách. Necháme to na voličích. Ale je pravda, že jsme měli dobré zkušenosti, než, lepší než OSN. Ano, to je pravda, pane předsedo. Druhý bod. Obnova parlamentu, to je to, co tady vyjádřil, co řekl Jo Leinen. Myslím, že je to nevyhnutelné něco, co tady něco udělat musíme a rychle, ale rád bych vytvářel nějaký nový systém komory. Byl bych pro dvě komory v tomto případě. Byl bych pro jednu, která nahradí tu, tu neúčinnou současnou. Ono moc, když jedna není dostatečně schopná, tak um, nemá smysl, když by byla duplikována. Tak eh, to je můj problém. To bych nechtěl, byl bych spíše pro jednu. A potom v pozměňovacím návrhu C, C, tady se velmi jemným, krátkým způsobem navrhuje toto. vyzývá se, volá se po reformě um, Rady bezpečnosti OSN. To není moc. Ano, chápu, že to, co jsem navrhl, nebude přijato, ale chci pouze říct, že nedělám takové vágní návrhy. Protože by pro reformu Rady bezpečnosti to ano, ale v jakém smyslu? Navrhoval jsem právo VETA. Já myslím, že to by demokratizovalo celou instituci, kdyby právo VETA nezávislo pouze na jednom. Bylo by to nezbytné, aby v celých institucích na světě, abyste měli dvě nebo tři. Eh, o tom můžeme diskutovat. Tak, aby tady toto právo to bylo. No to v zemi, kde všechno závisí na, tam, kde všechno závisí na jedné jediné zemi, tak to se mi e, zdá být něco, co pochází ze středověku. Děkuji. Děkuji a slovo má opět pan zpravodaj, aby mohl zareagovat. Ano, pane předsedo, děkuji vám mnohokrát. Myslím si, že diskuse dnes v poledne rovněž ukázala, že v mnoha bodech jsme si zajedno. Ve třech bodech si nejsme zajedno. To jedno se týká role parlamentního zhromáždění u OSN, podle hlediskem nebo podle určitého nazírání nazývaný světovým parlamentem nebo ne. Za druhé, co se týče podpory Evropské unie na kandidátku generální tajemnice OSN a co pak, co já vím, tak eh, třetí eh, návrh jste eh, předložil vy, pane Scholz, a já si myslím, že tady jsme prostě nedospěli k souhlasu a proto bychom o tom měli nechat hlasovat a výsledek se ubere buď tím nebo o ním směrem. Thank you. That sounds uh, very reasonable and the vote indeed. Rozumě a hlasovat se bude příští pondělí, to znamená 28 eh, září. Já tam bohužel nebudu, protože máme kongres eh, lejbristické strany. Jak víte, tak eh, ta teďko narůstá co do počtu členů a ehm, čili bohužel nebudu moci hlasovat, ale přeji vám úspěšnou schůzi. Tím se dostáváme ke konci této schůze a příští řádná schůze se bude konat 28. září, to už jsem ostatně zmínil, a další bude 22. října. Děkuji vám a tím uzavírám tuto schůze. Děkuji.